Okay, friends, you are warmly... Milí přátelé, srdečně vás vítám na dnešním zasedání. Bod číslo jedna přijetí pořadu jednání. Pokud zde nejsou námitky, přijímáme jej. Ano, děkuji. Sdělení předsedkyně. Za prvé, k dispozici máte všechny jazyky, kromě chorvačtiny. A co se týče zítřka, tak bych vás ráda informovala, že zítra dopoledne zde naše jedna členka, paní Moren Chartier, zde bude mít 20 hostů z jejího volebního okrsku, kteří navštíví náš výbor mezi 9 a 10.30. Za třetí, Abyste tedy byli informováni, tak vám sděluji, že 24. května se bude konat mimořádné zasedání a prosím, abyste vzali na vědomí, že pořád jednání bude vypadat následovně. Budeme tam mít eh, pana místo předsedu komise Drombrovskise, a budeme s ním vést strukturovaný dialog a paní komisařka Tysonová se u nás vyjádří k navrhovanému orgánu pro evropské pracovní záležitosti ELA, tak jak si to přálo zasedání koordinátorů 15. března výměna názoru, po ní pak nastane hlasování ke strukturovanému dialogu a rovněž i seminář k ELA, tedy zvu vás všechny, dostavte se v hojném počtu máme schválení zápisu ze schůzí jako další bod 27. března. Zápis nejsou námitky, dobrá je tímto schválen. A nyní už bod číslo 4. Digitalizace a automatizace výzvy pro trh práce a systémy sociálního zabezpečení. Záměrem tohoto semináře je proskoumat dopad na digitalizaci a zejména na pracovní trhy, tedy na hospodářství a e, pracovní trhy. E, panuje zatím velká míra nejistoty, co se týče konkrétních e, dopadů digitalizace sice se často objevuje citát se studie, která hovoří, že až 47 amerických pracovních míst budou potenciálně, pod, bude potenciálně podléhat automatizaci v horizontu nejbližších deseti či let. Jiné studie odhadují tento počet na 10 a e, že 10% pracovních míst tedy zmizí. Aspekty tedy, o nichž budeme hovořit, je polarizace pracovních míst, kde často ta pracovní místa e, z toho středu našeho trhu, jako například ve výrobě, e, tam jejich počet bude klesat a naopak pracovní místa, která vyžadují velice malé kvalifikace a naopak vysoké vzdělání, že tam se bude situace měnit opačným směrem. Pak máme ještě jevy, jako je platformová ekonomika či takzvaná gig economy, kde um, už nebudou mít eh, zaměstnanci žádné výhody. Mm, slyšení bude obsahovat nejdříve studii STOA o dopadu nových technologií na pracovní trh a na sociální ekonomiku, a jako první dostává slovo pan Bernard Dax, který nás seznámí eh, s prvními poznatky této studie. On však tady není, protože právě je jedním z těch, eh, kterého se dotkly dnešní stávky v leteckém provozu. Tedy pokud dovolíte, Dala bych rovnou slovo našim třem expertům, které zde máme. Každý z nich se vyjádří na přibližně 10 minut a v mezidobí budeme doufat, že se pan Dax dostaví. Prý je na cestě. Ono snad tedy bych se mohla obrátit na pana Samuela Engbloma, ředitele pro záležitosti politik a bývalého eh, právního poradce Švédské konfederace administrativních zaměstnanců TCO. Dávám mu slovo děkuji. I bych eh, na úvod, i já bych rád poděkoval tomuto výboru za to, že mě sem pozvali a že mi umožňují seznámit vás s názory naší organizace. Naše TCO je organizace, která združuje celkem 1,4 milionu pracovníků v administrativní sféře a jsme jednou z nejrychleji rostoucích mm, takovýchto organizací. Naši zaměstnanci pracují v soukromém i veřejném sektoru. A doufám, že mě technika nesklame Děkuji. Nové technologie mají dvojí vliv na pracovní trhy. Jednak se jedná o pohon strukturálních změn a jednak umožňují i nový způsob organizace práce a i moje prezentace bude strukturována kolem těchto dvou tematických eh, okruhů. Pokud se vyhneme jak dystopickým, tak utopickým scénářům, tak eh, to, s čím se počítá v oblasti digitalizace a jejího dopadu na pracovní trh, můžeme zhrnout následovným způsobem. Některá pracovní místa zmizí, jiná vzniknou a většina z nich eh, se změní. Tak toto vnímá i studie STOA. Eh, rychlost změn se bude lišit podle odvětví a podle toho, o které zemi hovoříme, ale i podnik od podniku. Když se podíváme na digitalizaci, tak nesmíme zapomínat, že eh, přesto, že technologická změna je velice mocná, ve smyslu vlivu. Eh, politické rozhodování či rozhodování ve smyslu politik bude mít vliv na výstupu na úrovni firem, příslušné přizpůsobení se technologickým změnám bude konkurenční výhodou, to tež platí pro veřejný sektor a technologii je možno využít, aby eh, sloužila těmto odvětvím a to též se domnívám je pravda jo třetím sektoru. Další věc, z níž se počítá, je, že většina odborníků musí se dále vzdělávat a rekvalifikovat a kvalita tradičních vzdělávacích systémů vždy si zachová svůj význam, přesto však se musíme zamyslet, jak budeme poskytovat celoživotní vzdělávání jak těm, kteří přijdou o práci výsledkem strukturálních změn, tak i těm, kteří potřebují se neustále přeškolovat, doškolovat a držet krok s tím, jak se jejich odvětví vyvíjí. My sami jsme podnikli takový průzkum, ten se týká švédského trhu a tam čtyři z deseti zaměstnanců je přesvědčeno, že nemá dostatečná školení k dispozici, aby mohli držet krok se změnami na trhu. A ta střední generace, a lidé lépe vzdělaní jsou um, více tím dotčeni podle svého názoru a i eh, větší starosti si dělají lidé na eh, smlouvách na dobu určitou ve srovnání se zaměstnanci na dobu neurčitou. Rovněž si zdůrazní význam sociálních záchranných sítí nikoli pouze pro změnění efektu ztráty zaměstnání, ale rovněž ve smyslu umožnění technologických změní, protože pokud chcete otevřít dveře technologickým změnám, musíte všem, kteří se jich chtějí zúčastnit, zajistit určité bezpečí tím, jak si chceme poradit s těmi výzvami, tak tam máme obrovský potenciál pro kolektivní vyjednávání, konzultace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, informace, konzultování se zaměstnanci a jejich představiteli. Zajistě nikoli pouze, že vše bude snáze akceptováno, ale že i ty nástroje digitální budou lépe využívány. Kolektivní vyjednávání může rovněž zajistit zvyšování klasifikací, kvalifikací, pro ty, jejichž náplň zaměstnání se změní a tvorbu nových práv i odpovědnosti. Za třetí, takovéto odvětvové kolektivní vyjednávání může pomáhat těm, kteří o práci přijdou a právě OECD cituje Švédsko co by vzor a e, rovněž podobné instituce mohou vzniknout, jako máme ve Švédsku takzvané rady pro bezpečné zaměstnání. Nové technologie umožňují rovněž nově organizovat práci. Informační technologie například usnadňují koordinaci pracovních úkonů, jak v rámci, tak i mimo fyzické i právní bariéry tradičních firm, což umožňuje eh, zaměstnancům mít takové zdravé jádro pracovní síly, na stá, v rámci stálého zaměstnání a pak mít nárazově určitou skupinou zaměstnanců, kteří budou naplňovat potřeby na například e, jiné, jiných smlouvách. Což znamená, že se pracovní vztah stává nestálým, příležitostným a zde už byla zmíněna platformová ekonomika, platformové zaměstnávání, tam můžeme citovat Uber, Fudora, Taskrunner a Amazon Mechanical Turk. Avšak musíme pochopit, že většina této práce, eh, o níž je zájem, té práce on demand, se netýká firm Uber a Fudora. Většina těchto pracovních míst eh, je učena ženám a odehrává se v tradičních firmách, jako například v maloobchodu, v restauracích či v péči eh, pečovatelství. Tam je možné ať už najmout, případně zrušit smlouvu takovémuto zaměstnanci a tam zjišťujeme, že máme i obrovské množství smluv na, na částečný úvazek, rozdělené trhané směny a tak dále. A právě tato větší část eh, té ekonomiky typu gig economy, tam rovněž technologie odehrává stále větší úlohu. Eh, například v různých eh, obchodech, restauracích či u poskytovatelů pečovatelské péče se analýzují toky zájmu ze strany zaměstnanců, přizpůsobují se harmonogramy, máme i aplikace pro chytré telefony a tak dále. Takže když se podíváme na emblematické mm, příklady eh, takovéto ekonomiky, tak spíše se podívejte na firmy Tykubu Kronos, Infor, Ceridian, Genesis a mnoho jiných, o nichž se doposud třeba ani neslyšeli. Nejde mi o to, abych tyto um, firmy chtěl malovat jako čerta na zeď, spíš vás chci informovat, že ono to v praxi, ta ekonomika typu gig i tom ekonomii vypadá úplně jinak, než se obvykle o ní píše, jak se, než jak se znázorňuje. A nakonec, Reakce ve smyslu politik na tyto změny za prvé zajistit, že uplatňování stávajícího regulačního rámce Totiž potřebujeme rovné podmínky pro všechny taxikářské, dopravní či eh, dodavatelské firmy. Nemůžeme se popisovat jako platformová firma, abychom se vyhnuli daňové zátěži či kontrolám, což znamená, že možná musíme přizpůsobit naše prováděcí předpisy či legislativu nechceme přece bránit inovaci. Za druhé je třeba využít flexibility už stávajících kategorií ve, v oblasti pracovního práva, než začneme zvažovat zavádění nových právních kategorií. Koncept zaměstnance se ukázal jako velice trvalý. Neměli bychom se ale nechat svazovat statutárními definicemi, zejména na evropské úrovni, a proto moje organizace je proti této části eh, směrnice o písemných prohlášeních. Dále bychom se měli vyhýbat zavádění třetí kategorie ve členských státech, kde mm, to už zatím neexistuje. Spíše bychom se měli podívat na to, jak eh, OSVČ, které sdílejí charakteristiky určité mm, profese, mohou podléhat eh, právnímu rámci. Například eh, legislativa týkající se bezpečnosti při práci a zdraví by mohla být vstažena i na OSVČ, kteří eh, dostávají instrukce, jsou poučováni a koordinováni. Musíme rovněž přizpůsobit systémy sociálního zabezpečení i aktivní politiky pro pracovní trh, pro vzdělávání dospělých a i pro pracovníci na eh, smlouvách eh, typu podle potřeby. Tradičně se zde pracovalo s domněnkou, že každý má nějaké stále zaměstnání a i stále příjmy. To už ale tak není ani u OSVČ. Musíme tedy měnit jak požadavky na kvalifikace, tak na propočty například zdravotního pojištění, sociálního pojištění, tak abychom i tyto typy zaměstnanců na krátkých smlouvách samo eh, OSVČ a tak dále dokázali tím pokryt. A pak eh, ještě eh, odbory. Teď hovořím o sobě. My nesmíme ztratit na relevantnosti. Všichni pracovníci typu on-call na zavolání, kteří mají například tři různé zaměstnance, musí mít možnost eh, se zapojit a musí to být eh, pro ně i finančně možné. Měli bychom se naučit, jak umět se pohybovat eh, v této nové krajině pro nás. Můžeme například zajišťovat pojištění pro ty, kteří nejsou pojištění svými zaměstnavateli a to je taky nový rys té gig economy a e, pokud se vrátíme k té už zmíněné potřebě neustálé změny kvalifikací a zvyšování kvalifikací, právě i odbory by mohly sehrávat svou důležitou úlohu při nabídce kurzu. Ale abychom to dokázali, abychom dokázali úspěšně přispívat k Eh, provádění eh, nových technologií i na pracovním trhu, tak bychom měli mít možnost eh, organizovat naše členy a neměly by existovat žádné právní překážky. Můj čas vypršel, děkuji vám za pozornost a rád zodpovím všechny otázky. Děkuji. Slovo dostane další řečník a pak eh, bude prostor na otázky. Pan Dax dostane slovo. Jste připraven, pane Dax? My jsme na vás nečekali a dal jsem slovo panu Englenovi, který měl původně dostat slovo až po vás, ale teď vám dám příležitost eh, informovat nás o studii STOA takže tím obvykle diskusy zahajujeme. Děkuji, děkuji za pozvání. Děkuji výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti za pozvánku. Musím se omluvit, protože moje letadlo mělo spoždění, ale díky eh, kolegovi se nám to podařilo vyřešit. My jsme tedy Rakouský institut pro technologie a dělali jsme studii pro STOA o tom, jaké nové technologie pravděpodobně ovlivní trh práce v Evropské unii. Všichni vědí, že žijeme v revoluční době a ta revoluce je v technologiích. Je hodně nových technologií, které se objevují, které mají obrovský potenciál změnit organizaci práce ehm, nebo naše zaměstnání, úroveň zaměstnanosti v ekonomice. Abych eh, uvedla něk- uvedl některé z nich. digitální produkce, digitální továrny, mm, aditivní výroba jako 3D tisk, to je úplně nový způsob, jak mm, vytvářet věci, což může mít obrovský dopad na to, co je mm, potřeba na to, abychom něco vyprodukovali, tedy věci každodenní potřeby. Máme tady, tady obrovský komplex eh, algoritmického rozhodování, umělé inteligence, eh, machine learning, takzvaná big data, velká data a eh, tedy lepší rozhodování s pomocí nových technologií. Máme roboty, autonomní vozidla. Neznáme limity těchto věcí. Také máme inovace v oblasti institucionální reform v oblasti bitcoinu a blockchainu. Není to tedy jedna technologie, je jich více. A otázka, eh, kterou se všichni kladou, je, jaký dopad mají tyto technologie na zaměstnanost. Eh, mohu přímě říci, že nevím. Stávající diskusi lze schrnout takto. Není tedy jeden narrativ, ale dva. Co tedy víme? Že to bude mít obrovský vliv, ale nevíme, jakým směrem to půjde. Buď to bude happy end, anebo to bude něco, co dopadne velmi špatně. A my nemůžeme říct, co je který z těchto dvou narrativů je tedy blíž pravdě? Bychom se podívali na to, co je známo z literatury o těch dvou narrativech, o těch dvou tedy diskursech. Co e, mají společné ty oba tyto diskursy? Že stroje nebo obecně technologie převezme spoustu práce, kterou mm, teď děláme, je to manuální, rutinní práce, ale také kancelářská rutinní práce. Je tedy velká šance tedy, že to bude automatizované. Umělou inteligencí, roboty a dalšími věcmi. Nyní, ale myslím, co můžeme tedy očekávat, nebo to je možná jeden z těch možných konců, že bude i nová, nové příležitosti, nové pracovní příležitosti, jak se uživit eh, v oblasti nerutinních, produktivních eh, aktivit. Stroje nemohou udělat všechno, co osobní interakce je něco, co eh, je na člověku. Banky zavedly automatizované procesy, bankomaty a vlastně vyměnili ty své, ten svůj personál s, nebo je převedli z, automati, z automatizovatelných oblastí jako hmm, tedy velice rutinních věcí na nerutinní, jako konzultace, interakce s klienty a podobně. Takže to je takový happy end. A to by mohlo mm, nastat někdy. V některých oblastech, kde bude větší produktivita, nárůst příjmů, nový ekonomický růst um, poháněný těmito novými technologiemi a zaměstnání se přesune na nové úkoly, nové profese, profese nebudou mizet, ale budou se měnit. Některé profese možná zmizí, ale hodně profesí zůstane a změní se. Ale co když to všechno dopadne špatně? Jak jsem řekl, mm, stroje mohou tedy vyřadit lidi do značné míry. Může to být eh, administrativní, manuální, zaměstnáních, je možnost ale, že budou nová zaměstnání pro mm, ty občany. Někteří si myslí, že už že tomu tak nebude, prostě mm, proto, že stroje jsou lepší ve všem. A jenom několik dobře placených zaměstnání zůstane. A toto to bude, eh, toto by byl tedy špatný scénář, že by to znamenalo, že nezaměstnanost stoupne, mnoho lidí eh, půjde do zaměstnání, které nelze zatím automatizovat a to samozřejmě bude tlačit mzdy směrem dolů, bude větší nerovnost a rozdělení a systémy sociálního zabezpečení budou pod tlakem. Protože vlastně mají nebo jsou koncipovány tak, aby byla vysoká, na, na vysokou zaměstnanost. Dobře, tedy to, toto jsou dva scénáře a jeden je docela dobrý, ale je akceptovatelný a ten druhý ne. Co můžeme očekávat? To byl jedna z otázek té naší studie. Co se můžeme naučit z minulých zkušeností, z technologických změn pro tu naši stávající situaci? Já chci říci, že toto napětí mezi novými technologiemi, které ničí pracovní místa, ale také vytváří, je něco, co není nic nového. To se děje od průmyslové revoluce. Vždy tady bylo taková, takové závody mezi ničením pracovních míst a vytvářením pracovních míst v důsledku nových technologií. A jak e, jsem řekl, tato, tyto závody téměř vždy vyhrálo vytváření pracovních míst. Takže proto já jsem optimistou a také to důvod, proč můžeme být optimisty. Happy end je reálnější než ten špatný konec. Samozřejmě jsou určité faktory, které třeba vzít v úvahu. Někteří si myslí, že tentokrát je to jinak. Například, protože internet nyní je mnohem rozšířenější, než byla elektřina nebo pára v minulosti. Pára a elektřina to byly velké technologické změny, které měly podobný dopad, jako dnes má internet. Je to mm, vlastně mm, oblast, kde je stále ta, ten exponenciální růst v kapacitách těchto technologií, které stále rostou velkou rychlostí. Tyto technologie mohou být schopny za dva roky, za dva čtyři roky dělat věci, které se eh, dnes ani nedovedeme představit. A samozřejmě máme um, jak se ten fenomen, že digitální věci lze kopírovat, reprodukovat za velice nízké náklady, což odlišuje digitální ekonomiku od ostatních forem technologické revoluce. Takže dovolte, abych stručně se vrátil k politice, protože už jsem se dostal na konec své prezentace. Co je třeba? Všichni se shodneme, musíme investovat více do vzdělání. Pokud um, skutečně platí, že rutinní zaměstnání, kancelářská práce bude v budoucnu postupně upadat, tak, se musím, tak musíme zaměřit vzdělávací systém na uh, stro, na věci, které, které stroje neumí. Kreativní věci, eh, které souvisí inter, s interpersonální interakcí a tak dále. Samozřejmě výzkum a vývoj, tam musíme investovat také do infrastruktury. A také je důležité, a často se přehlíží, že musíme ehm, dělat víc v oblasti podnikání podnikavosti. Když se podíváme na všechny nové technologie, eh, byla tady nedávno zpráva o umělé inteligenci, tak Evropa je poměrně dobrá ve vědě, ve vědecké stránce těchto technologií, ale je tady nedostatek podnikavosti. A mm, bylo by eh, možné lépe aplikovat tyto technologie, uvádět je na trh. Tady dominují velké americké firmy, v budoucnu možná i čínské a je tady jenom hrstka velkých evropských firm v této digitální oblasti. A tím skončím. Děkuji. Já vám děkuji, pane Daxi, za vaši prezentaci. A nyní bych předala slovo panu profesoru doktorovi Valerio de Stefanovi, který je výzkumným profesorem na Institutu pro pracovní právo a také na právnické fakultě Univerzity v Lovani. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat vašemu výboru za milé pozvání. My jsme připravili prezentaci o kvantitativních aspektech toho, jak technologie postihnou pracovní trh. Nicméně, jakožto právník o těch kvantitativních aspektech zase toho nemám co dodat, spíš o těch kvalitativních aspektech. Ona je to totiž spíše otázka, která v takové té běžné debatě o technologiích a automatizaci bývá skryta. Takové hlavní sdělení, které bych tu chtěl vyjádřit, je za prvé to, že potřebujeme transparentnost v těch používaných technologiích, ať se tedy, jak se jedná o využívání umělé inteligence. A tady potřebujeme opravdový sociální dialog a a algoritmické poměřování práce. My jsme si vyslechli také již od doktora Engbloma, že zacházíme vlastně eh, v té otázce zaměstnanosti pouze v tom, že umožňujeme pracovní místa. Tady se jedná o dodržování celých řa, eh, celé řady práv, pravidel, nediskriminace a podobně. A také další věc, která tu již zazněla v předchozí prezentaci, musíme se zaměřit na zaměstnanost jakožto na takový koncept flexibilní, který eh, by měl být eh, přetvářen a nesmíme nechávat ty nejzranitelnější skupiny mimo pracovní trh a mimo možnost sociální ochrany. Co se digitalizace týče, tady Často nahlížíme na ty platformové ekonomiky jako práce, které se vykonávají online nebo prostřednictvím nejrůznějších technologií, jako je právě ta práce pro Iber nebo jiné podobné společnosti. Také to zmínil kolega Blom. Dále eh, jedná se také o velké množství pracujících eh, prostřednictvím plat ty, eh, těch platform, ale jsou tu pracující, kteří pracují z domova nebo pečovatele, kteří zase zůstávají tak nějak stranou. Jsou to celá odvětví, která jsou přehlédnuta. Když eh, hovoříme o těch platformách, tak většinou to vnímáme tak, že jsou to lidé eh, samostatně vydělečně činní, Ti také ale potřebují vysokou míru sociální ochrany, měli by být zahrnuti do systému sociální ochrany, kolektivního vyjednávání a podobně také eh, tu máme, ano, eh, nezávislé pracující, kteří prostřednictví těch platform vlastně míří na trhy, pak jsou to ale jiné eh, případy, kdy vlastně ten pojem nějaké sociální ochrany je minimální. Lidé rozhodně nemají minimální rozhodovací pravomoci v tom vlastně, kolik si vyučtují, kolik spoplatní, um, ani vlastně nevědí, jak jsou monitorováni, jak je provázen, prováděn ten dohled a my ehm, jakožto klienti často je ohodnotíme, oceňujeme tu je, ten jejich výkon prostřednictví té platformy a pak jsou tu určité, řekněme, disciplinární postihy ze strany zaměstnavatele, pokud tedy hodnocení toho pracovníka v platformě nebylo eh, vhodné nebo ho i vyloučí z té platformy, ale oni k tomu ani nemají přístup. Takže to je zase něco, co v mnoha případech eh, odděluje tyto druhy eh, práce od té tradiční eh, práce vykonávané jako nezávislá práce. Týká se to práce nejen v Evropě, po celém světě. Jsou tu velké výzvy otázky tedy i odvolání se k soudům. V mnoha, několika případech došlo k úspěšným sporům, někdy ne. Měli jsme nedávné rozhodnutí soudu v Itálii či ve Francii, kde tedy tito lidé požadovali určitou míru sociální ochrany v případě takto nezávisle vykonávané činnosti. Někdy je tu možná Eh, určitá flexibilita v rámci pracovní doby, nemají tedy úplnou možnost eh, si eh, zvolit tu pracovní dobu například přes víkendy a podobně. Já bych tady v první řadě řekl, že tato flexibilita je důležitá, ale nesmí být využívána jako prvek vyloučení z té oblasti sociální ochrany, když ehm, tedy mm, je tu určitý Um, určitá vlastně podřízenost uh, vůči zaměstnavateli. Tady jde o to, jak vykonáváte tuto, tento svůj úkol uh, jako efektivně a neměl byste být rozhodně tedy vyloučen ze sociální ochrany, z té oblasti základních práv, kam spadá, jak jsem řekl, možnost nediskriminace, zapojit se do kolektivního vyjednávání a dalších možností, které pracovní zákonník nabízí. Dále, my víme, že flexibilita je důležitá. My víme, jak eh, například v některých těch eh, společnostech můžete být penalizováni ze strany té platformy, pokud nejste dostatečně flexibilní, že se tedy nabídne to místo lidem, kteří jsou flexibilnější. Ovšem, my zatím nevíme, zda k tomu dochází až příliš, protože často ta kritéria platform k hodnocení výkonu a k distribuci té budoucí práce nejsou zveřejňována. A to je něco, co nás vede k otázce transparentnosti toho eh, managementu, řekněme, kvantitativního ohledně této platformové ekonomiky. I u těch tradičních pracovních míst tady jsou určité technologie, do určité míry se využívá tedy umělá inteligence, aby se tak ohodnotilo, zvážilo, zda zachovat toho pracujícího nebo najmout někoho jiného a poměřovala produktivita. V mnoha případech k tomuto dochází ale bez té nezbytné transparentnosti ze strany zaměstnavatele. A tady bych namítal, že bychom tady potřebovali transparentnost i tady. A, a takový nejlepší způsob, jak zajistit transparentnost, je vést sociální dialog, kolektivní vyjednávání i ohledně těchto platform, tak jak se to používá u tradičních zaměstnání. Kolektivní vyjednávání je opravdu tou nejdůvěryhodnější uh, Um, a nejflexibilnější mírou toho, jak toto zajistit. A asi bychom potřebovali mít posílenou legislativu, aby um, se tedy tyto možnosti zapracovaly abychom zajistili tedy, že kolektivní vyjednávání bude hrát svoji roli, tak musíme zajistit, že půjdeme dál za ten tradiční oblast působnosti vyjednávání, aby se to neomezovalo jenom na ty tradiční zaměstnance, ale aby tam byly i OSVČ. V mnoha případech k tomu um, pak mohou, do tomu mohou zabránit určité právní překážky, protože se na to může nahlížet třeba na nějaké eh, domlouvání cen, což by mělo být pak nelegální v tomto procesu. A Ovšem jsou tu tedy určité eh, zase výzvy, které by mohly být těmi novými technologiemi překonány. No a na závěr bych chtěl ještě zmínit, ta eh, kritéria pro definování eh, zaměstnaneckých vztahů, tedy být k dispozici pro výkon toho zaměstnání, Ovšem v případě těch flexibilních eh, pracovních dob, tak tady si myslím, že toho bude v budoucnu čím dál méně. Zaměstnanci budou mít velkou škálu dostupných pracovníků, kteří prostě eh, vždy budou k dispozici díky těmto novým technologiím, takže si bude moci eh, zvolit toho eh, daného pracovníka, bude poměřovat také jejich eh, výkonnost a bude se to odklánět čím dál více od té eh, tradiční subordinaci v těch zaměstnaneckých vztazích. A ovšem myslím si, že vše by tu mělo jít vždycky ve prospěch celé společnosti. To je zásadní. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám. A nyní pan Doktor Gerling Viskirchen, místo předseda výboru, eh, paní místo předsedkyně. Já jsem velice ráda, že jste mohu hovořit. Jsem místo předsedkyní v rámci eh, zkoumání digitalizace, automatizace a v praxi jsem právnička, tedy většina mých komentářů se bude týkat právních aspektů. Eh, klíčové poznatky. Za prvé, digitalizace má stejný vliv na administrativní i manuální odvětví, a pokud se podíváme na politiky, jejich tvorbu, média, eh, reakce a tak dále, tak tam se hodně pozornosti soustředí na výrobní odvětví a přitom eh, většina zaměstnanců dnes už eh, pracuje buď v administrativním odvětví nebo v tom eh, třetím sektoru. Dále vzniknou nové struktury firm, nové podoby pracovního poměru a zvýší se poje míra OSVČ masová nezaměstnanost spíše tu nečekáme, protože studie v roku 2015 hovoří o tom, že na jedné straně údajně zmizí až 47 pracovních míst a přitom OECD v březnu a McKinsey v prosinci loňského roku došli k téměř totožnému zjištění, že totiž 15 pracovních míst bude nahrazeno a dalších 20 bude znatelně ovlivněno a že k tomu dojde pravděpodobně v nejbližších deseti letech a my spíše spoleháme na tyto údaje, údaje mnohem méně dramatické než je uváděl předřečník, ale přesto v rámci obezřetnosti chci zmínit, že právě obě tyto studie dospěly k víceméně podobným závěrům. A za poslední naše studie dospěla k závěru, že stávající zákonodárství v oblasti pracovní a zaměstnanecké zaostává za realitou a ten rozestup se zvyšuje naše podnikatelské prostředí podstupuje mílovými kroky ku předu, jak už jsme slyšeli z předchozích příspěvků, exponenciálně se záležitost mění a přitom legislativní snahy se vyvíjejí pouze krůček po krůčku, což je logické a snad obvyklé, ale zároveň velice nešťastné, protože se zvyšuje eh, ta propast a času nemáme na zbyt. Hodně pozornosti jsme už věnovali mezinárodním aspektům toho, co se může odehrát po celém světě. A zajímavé je sledovat, jak jsou to dva klíčové faktory. Jednak eh, technický takový kvalita toho vést ten, ten trh a ti lídři, kteří víceméně pak berou všechno. A pak druhá zásadní záležitost je vzdělávání kvalifikace. Tady je takový příklad té siliko, to křemíkového údolí, pak Ázie, tam se to vede určitou měrou, v Evropě vše začíná Skandinávii a pohybuje se směrem předu. pak jsou dvě pevnosti, dva kontinenty, Afrika a Latinská Amerika, které znatelně zaostávají a nečeká se, že to budou schopny brzy dohnat. Podíváme-li se na Evropu v kontextu globálního dopadu digitalizace, tak tady je pozoruhodné, že země s levnou pracovní silou už nebudou dále získávat po, eh, z pohledu konkurenceschopnosti. Podívejte se na Bangladeš, Čínu a Větnam. Tam sice se zatím ekonomika zakládá na manuálních pracovních místech, ale i to brzy bude minulostí, protože takzvané chytré továrny brzy se přesunou zpátky do Evropy, možná v Číně a ve Spojených státech zůstanou, ale snad něco zůstane ještě ve smyslu té levné pracovní síly v těch původních zemích a bude dodávat západní Evropě. A nyní eh, studie McKinseyho zjistila, že procentní míra těch ekonomik, které odcházejí jinam, se liší země od země a je často vyšší eh, v některých i zemích méně vyvinutých, například Čína a Indie, mají menší vyhlídku toho, že by se jim pracovní místa stěhovala jinam, a to z důvodu toho, že jim roste střední příjmová vrstva a mají vysoké potřeby například ve stavebnictví právě pro tuto střední vrstvu. A pak máme země v rámci EU, USA a Japonsko, kde nám navíc stárne pracovní síla a stárne celá společnost, tam jsou rizika vyšší míry toho, že pracovní místa se budou přesouvat jinam. A nyní se podívejme, o jaká pracovní místa se jedná. Ono už se to zde zmiňovalo že bude docházet totiž k polarizaci pracovních míst. Budeme mít eh, pracovní místa pro vysoce kvalifikované odborníky v určitých, eh, eh, zejména technologických odvětvích, pak máme pracovní místa, kde jsou, nejsou třeba tak mm, téměř žádné kvalifikace, tam je to sice sporné, ale mm, už na to mnohé poukazuje. Pak máme ten to odvětví služeb. Někdo tvrdí, že právě pečovatelství a tak dále nebude nahrazeno, ale v Japonsku už máme roboty, kteří se starají o starší osoby v pečovatelských domech. Takže tam opravdu zatím nevíme, ono je to i kulturní záležitost, kolik těchto pracovních míst budou nahrazovat roboti. Pak zejména v oblasti služeb ta eh, repetitivní, eh, ty repetitivní pracovní úkony eh, v tom středu z pohledu kvalifikací budou snáze nahraditelná do budoucna a tam si toho musíme být vědomi, že právě například vedoucí nižšího stupně a jiná pracovní místa budou mizet a tam na to musíme přijít s nějakými odpovědmi. Co s tím? A nyní zamyslete se se mnou nad tím, jak by měl vypadat ten dokonalý kvalifikační profil pro budoucnost. Snadno a rychle zjistíme, že jak se nám zvyšuje počet algoritmů a technologických platform, tak dojdeme brzy k závěru, že tradiční vzdělávání tou formou, jakou známe my, brzy zmizí, protože nyní už každý musí umět rychle řešit složité logické problémy. Někdo, kdo umí, jak pracovat v týmu, má tedy kvalifikace typu soft a zároveň je ale člověk, který umí uvažovat v digitální oblasti, umí být flexibilní, být agilní, má sociální inteligenci a tak dále. Takže není obtížné dospět k závěru, že to jsou obrovské výzvy, jak v vzdělávání prvního stupně, druhého stupně, ale už pak i na pracovišti. Zajímavé je, že studie tvrdí, že takovýto znalostní a kvalifikační profil a pracovníci, kteří z největší pravděpodobností asi už budou nahrazeni, tak jsou právě ti, kteří se vzdělávali přímo na pracovišti, takže tím se budeme muset brzy zabývat. A nyní se podívejme, jak by měla vypadat organizační struktura společnosti, jak vypadá dnes, jak bude vypadat zítra, tak tady máme dramatické změny. I terminologicky nyní se používá termín co-workers, tedy mm, spíše spolupráce. Budeme mít ale i virtuální pracovní skupiny, eh, crowdové, eh, crowdový způsob spolupráce, mm, otevřené inovativní prostředí a projektové týmy nahradí rozhodování z ústředí. Zatímco naše legislativa v oblasti zaměstnaneckých poměrů vychází ještě z toho stavu, který známe co by tradiční a musí být tedy tomuto novému světu práce příslušným způsobem připravena. Například centralizované rozhodování. Nyní, když chceme dát více pravomocí do rukou těm týmům, tak často máme problémy s dodržováním pravidel či zásad, či i dokonce zákonu. Jakým způsobem tedy s tím nakládat? Jak už zmínili předřečníci, závisí to na kvalitě legislativy a nesmíme už spoléhat na něčem, co vznikalo na začátku 20. století, jak z pohledu pracovní doby, pak i z pohledu konkrétních oblastí, například směrnice v oblasti pracovní doby musíme zkrátit, případně i mít možnost individuálně přerušovat tu 11-hodinovou dobu na odpočinek, mělo by se smazat tu doložku o neplatnosti směrem zpět 23. Eh, A potom bychom měli dát možnost členským státům určitý mandát. Vím, že to není vaše oblast, ale digitalizace eh, práce představitelů zaměstnanců, tak jako máte ve směrnice o mobilitě firem, že práce zaměstnaneckých rad i odborů bude digitálnější, pak byste měli podporovat celoživotní vzdělávání, zejména u zaměstnanců s nízkými kvalifikacemi a pak extenzivně to bylo i popsáno ve studii Univerzity z Leeds, poskytnout i osobám typu OSVČ určitá práva já souhlasím se vším, kromě toho kolektivního vyjednávání. Tam se domnívám, že by se každý mohl, měl mít možnost svobodně rozhodnout, zda se chce připojit k odborům. Zda chce vstoupit do odboru, tedy nemyslím, že je dobrý nápad automaticky pokrývat eh, například kolektivními, kolektivně dojednanými podmínkami všechny v rámci té gig ekonomii. A pak nesmíme čekat, až nás to tsunami srazí s nohou. Děkuji za pozornost. Thank you. <clears throat> Then I'll give the floor to Madam Franca. Děkuji. Já dám slovo paní um, Franka Salis Madinie, která je zpravodajkou pro um, hospodářský sociální výbor pro nové formy práce, problémy a možnosti. Máte slovo. Dobrý den. Děkuji za mm, možnost mm, vyjádřit se k této otázce. Uh, já tedy zastupuji eh, hospodářský sociální výbor, také jsem um, členkou odboru svazu Veselité. Výbor, um, hospodářský sociální výbor od roku 2015 eh, se vyjadřuje k dopadům digitalizace na pracovníky a také na další složky občanské společnosti. To, výbor to jsou zaměstnavatele, zaměstnanci i spotřebitelé i e, zástupci občanských, občanské společnosti. Chci říci, že digitalizace, umělá inteligence, e, to jsou otázky, které nabízí, přináší příležitosti i rizika. A výbor není proti této transformaci. Druhá věc, na evropské úrovni Evropa a občané chceme spravedlivou digitální transformaci, založenou na základních evropských hodnotách, a to je připomínám plná zaměstnanost, sociální pokrok, vysoká úroveň ochrany, snižování bídy a nerovnosti. Není to proto, že e, jsou to technologická pracovní místa, tak eh, musí eh, vyvolávat nerovnost a ne, nezaslouží si ochranu. Eh, mm, také chci říci, že um, aby Evropa mohla využívat této transformace, tak musí mít vzdělávací systémy, které budou dobře reagovat na mm, výzvy to bylo řečeno několikrát, sociální dialog se sociálními partnery, kolektivní vyjednávání odpovídajícím způsobem a nezapomenout na systém zdanění. K mm, zaměstnání, tak e, tady o tom se mluvilo hodně, to bych jenom opakovala, co bylo řečeno, e, globální predikce se mílí my, E, víme jenom, že někteří lidé budou více zranitelní než jiní a těm se musíme věnovat více. Když mluvíme o Evropě, mluvíme také o členských zemích. E, ty nejsou stejně ohroženy rizikem automatizace. Jsou tady velké rozdíly v evropských zemích, co se týče rizika automatizace, e, například mezi mm, Slovenskem nebo Finskem Norskem, takže jsou to velké rozdíly. E, když je zaměstnání e, automatizovatelné, tak to neznamená nutně, že bude, protože jsou i jiné faktory než technologické, které mohou rozhodnout, zda se to bude automatizovat, což je regulace politická volba, demografické faktory, například um, automobilka v Německu, tam je více robotů než v automobilce ve Francii. Také proto, že eh, v Německu je nyní nedostatek pracovní síly, takže tam je více automatizace. Pak eh, je to zaměstnanost v sektorech, které budou více méně dotčeny automatizace. Co k tomu chceme říci? Že jsou rozdíly mezi členskými státy, mezi kvalifikacemi a je potřeba, aby Evropa dělala politiku, která by trošičku více podpořila země, které budou tímto více dotčeny. Eh, pak tady vzdělání, kompetence, dovednosti my vypracováváme stanovisko k umělé inteligenci. Jsou tady takové tři cesty. Když mluvíme o inkluzivní umělecké eh, umělé inteligenci, změnách a restrukturalizace sociálně zodpovědné, když bude restrukturalizace nezbytná. Co to znamená inkluzivní umělá inteligence? Například eh, modelu nízozemí je třeba, aby Ehm, pracovníci tam participovali, že pracovníci jsou důležití, aby eh, participovali na zavádění nových technologií, aby ehm, jejich kvalifikace se mohla zvyšovat se zavádění těchto technologií. Ten pracovník musí zůstat v centru toho procesu a participovat na něm. To je důležitý princip inkluzivní umělé inteligence. Tedy konzultace pracovníků předem k e, zavádění nových technologií. Pak je tady princip transparentnosti, odpovědnosti, které e, nedávno mm, definovala komise v balíčku umělé inteligenci. Je třeba, aby se to aplikovalo i v pracovní oblasti, spravedlnost. To znamená, že není nutné zbavit eh, pracovníky jejich práce, eh, že mm, tedy kdo vlastně má pod kontrolou ty stroje. To je velice důležité, jinak mm, se budeme spíše podrobovat nějakým změnám, než je ovlivňovat, že ty změny jsou tak rychlé. Takže zodpovědné řízení, to znamená, musíme otevřít možnosti lidem, kteří hrozí ztráta zaměstnání, podpořit je, vzdělávat a tak dále. Pak je tady zpráva o inovativním sociálním dialogu, tak o tom jsem slyšela různé věci. Eh, ta se začíná inovovat ve mm, Francii, to je Mm, se týká technologií, kdy eh, nebo vlastně ty pracovníci mohou být eh, připojeni nebo musí být eh, dostupní neustále, o neustále odpovídat. Takže to začíná mít dopady. Také musí být práva, které musí vlastně mít daná osoba ve průběhu svého života může mít člověk různý status, může být um, samostatně či zaměstnanec, ne, nezaměstnaný, ale vždy musí mít nějaká práva, právo na sociální ochranu, na vzdělávání a tak dále. Tak to, i to se nám zdá být důležitý princip. Pak je tady otázka, nedávno se e, e sjednala kolektivní dohoda s digitální platformou, byla to první Mm, takže odbory se musí adaptovat na byla to dohoda na jeden rok, pak se bude bilancovat, ale už zohledňuje ty nové formy práce na těch platformách. E, to nesmí znamenat, že nemá žádné práva. Um, jistě se to, ta změna je velice rychlá, mm, technologie se vyvíjí velkými kroky, ale je důležité si to uvědomovat a umělá inteligence může také být prospěšná pro odbory, aby e, lépe cílila na e, členy, ať jsou zaměstnanci nebo ne. E, jestli máte nějaké otázky, tak ráda odpovím. Děkuji. Ano, má někdo otázky, prosím, na řečníky? Um, je poměrně depresivní um, ten obrázek, který tady mám, který tady vidím. Teď jsem si něco poznamenala. Ehm, bude obtížné získat práci a udržet si ji. Vždy budete muset mít náladu na, na změnu, neustále se překvalifikovávat každý, skoro denně, protože probíhá ta technologická revoluce, která vyvolává velké tlaky na vás, jako na vašem pracovišti, kde pracujete. Slyšeli jsme, že legislativa není aktuální, mm, se týče nové, nových, těchto nových technologií, že tady bude širší mezera mezi mm, mm, lidmi, pokud máte špatné vzdělání nebo žádné vzdělání nebo dobré vzdělání, takže větší rozdíly Mm, tvrdší konflikty, musíte být flexibilní celý život, celý pracovní život. Musíte zajistit, abyste zůstali atraktivní na trhu práce. A pokud jste <laughs> tedy samostatně výdělečně činí, musíte být sami atraktivní. Takže sami musíte usilovat o to, co chcete to nezacházíme do detailů, co to znamená pro ta technologická revoluce, pro daně, zdanění a další komplikované záležitosti. Takže to je poměrně pochmurný obrázek, o kterém tady e, mluvíme v tomto výboru i v jiných výborech parlamentu. E, no je tomu tak vždy, když probíhají velké změny, nebo jsou před námi velké změny, e, a my se toho bojíme. Současně víme, že mladší generace e, to přijímají. Něco z toho. Jak tedy vytvořit, jak se dostat dál, jak se, jak se um, k tomu postavit jako Eh, výzkumníci, odboráři, poslanci, jak tedy nalézt cestu tomu, aby lidé měli větší víru ve své možnosti stát se mm, si hrdou součástí pracovní síly i za 10-15 let. Chcete k tomu něco, prosím, Anis? Já jsem také se kladla otázku, zda jsem um, poslouchala velice pozitivní nebo velice negativní vyprávění. Možná to tedy eh, je, říká něco o mně, do jaké kategorie spadám. Je to tedy smíšené, smíšená pytel zpráv, protože ten dopad digitalizace eh, je, se předvídá jako bude větší a poslední studie McKinsey a OECD zase tvrdí, že možná nebude tak velký a nebude to tak úplná polarizace na trhu práce, takže tady jsou takové smíšené signály. Je to možná vejce a slepice. Se všemi těmi novými technologickými opatřeními nemusíte být neustále pod dohledem svého zaměstnavatele, můžete pracovat nezávisle což je velká výhoda, že vám někdo pořád nekouká na prsty. Možná bude potřeba méně středního managementu, mm, by dohlíželi na mm, ty práci a moje největší obava je, že digitalizace také jasně ukazuje, že pro ten rozdíl mezi realitou a pracovním právem je mm, velký. Vy tedy jste mluvili o nadcházející tsunami. Také je tady velká ekonomická výhoda při eh, využívání té digitalizace. kdy eh, vlastně jsou pracovníci okrádáni o ochranu pracovně právní. že jste takzvaně eh, samostatně výdělečně činí, hmm. neplatíte eh, příspěvky sociální do systému, protože máte eh, tedy OSVČ. Pokud je tak velká ekonomická výhoda, této špatné klasifikace zaměstnanců jako OSVČ, nebo taková ta on-call práce, to je také business model. Jsou firmy, které eh, kterých se mluví v té zprávě, třeba poslední um, ehm, ukazy eh, u McDonald's, že neplatí zaměstnancům ani daně. A to se děje u větších firm. Jak tedy zabránit této tsunami. Jak e, změníme to zaostávání pracovního práva a přemostíme tu propast. Je mm, evropský návrh Vždy zapomenu, jak se to jmenuje. Já se omlouvám. To je můj problém. Návrh k transparentnosti ním a předvídatelný pracovních podmínek. Může toto stačit eh, k zastavení té tsunami? Jak donutíme firmy, které mají velké ekonomické výhody, že využívají technologie? aby zbavili uh, lidi pracovního, pracovní svých práv? Jak je tedy donutíme přijít k jednacímu stolu na úrovni členských zemí nebo na evropské úrovni? Tak to je hodně otázek. Prosím, máte slovo. You raised a lot of... Ano, eh, zmínila jste mnoho bodů Začnu od konce. Nemyslím si, že by ten návrh, který tu máme, vyřešil problematiku platformové ekonomiky. Pouze to prokazuje, že možná některé ty prekérní pracovní vztahy neměla přidělená práva, která by měla mít. Spíše to řeší problémy minulosti než budoucnosti. A co se týče platformové pracovníky, to ostatně prokazuje i studie Univerzity v Leeds, ta míra ochrany v oblasti sociálních a pracovních práv na evropské úrovni usnadňuje otázku přenositelnosti jednoho práva na druhé, protože takto to je vlastně u těch platformových pracovníků, že pracují pro různé subjekty. A když se díváme na modely různých členských států, třeba španělský či britský návrh, různé členské státy už mají něco zavedené a říkají, že nad těmi eh, práva v sociální eh, oblasti, eh, třeba otázka prázdně dovolených, tady by měly být nějaké záruky nebo třeba minimální plav. Nevím, a zda je to tedy ta správná cesta, ano, nastolit minimální určitá jednotná pravidla, ale pak zda by společnosti ještě nehledali levnější pracovní sílu. Myslím, že třeba tu obsáhnout různé skupiny pracujících aby tu pak ale nevznikla taková ta skupina té ztracené generace, například ti pokladní nebo eh, řidiči kamionů eh, či eh, takových dodávkových služeb, mm, veškerá ta obrovská logistika distribuce a podobně. To není nějaký výmysl, to jsou tisíce pracovních míst, ne milionů, kteří budou vlastně vymíceni a nevím, eh, zda eh, se pro ně něco vyřeší hned zítra. Tady bychom měli anticipovat v naší politice, umět se postarat o ty lidi. Platformoví pracující, ano, to může být jedna ta, řekněme, prekérní skupina, ale pak jsou tu další lidé, další oblasti, které brzy přijdou taky o práci. Můžeme myslím, tady nemusíme ani namítat, protože to je, pro mě je to v podstatě fakt. To není jenom hypotéza. Děkuji vám. Pan Engblom, máte slovo. Děkuji k té otázce, zda je to pozitivní či negativní záležitost. Je to skutečnost. Máme tu údaje OECD, že 15 pracovních míst zmizí a nějakých dodatečných 10 či 20 se změní. Pak ale jsou tu čísla, která nejsou příliš vzdálená od toho, co jsme my již zaznamenali. Evropa 20. století, to je historie změn, velkých změn, poválečné období, to je vlastně eh, historie obrovských strukturálních změn a museli jsme se s tím umět poprat, nastolit správné politiky. Doufám, že se nám to podařilo, že to je takové dobré výchozí místo pro celou diskuzi. Takže otázkou tu není, jak to zpomalíme tu, tento tendenci, ten kr- ty kroky, ale spíš, jak budeme schopni uh, se s tím poprat. A pak otázka vlivu zaměstnání, vzděl, pardon, vzdělanosti, proškolování a podobně, umět se přizpůsobit. Je třeba zajistit, že budeme ty technologie implementovat takovým způsobem, aby lidé se cítili do toho zapojení, že to mohou nějak ovlivnit. Takže je důležité tu mít tu konzultační kulturu v Evropě, do které opravdu zapojíme lidi. A pak ta otázka pracovního práva, zda pokulhává. Tady to je takové nebezpečné stanovení, že pokulhává. Tady můžeme vzít další zkušenost 20. století, že pracovní právo prokázalo, že je velice flexibilní a klíčovým konceptem pracovního práva je, že je schopno se rozvinout, když se rozvíjí společnost, když se rozvíjí ekonomika, organizace práce se rozvíjí. A my tady pořád dokola opakujeme, že pracovní právo pokulhává. Tak eh, tedy eh, pokud pokulhává, musíme i ten samotný koncept trošku rozšířit. A měli bychom tedy eh, možná v případě některých těch společností, které ještě hodně závisí eh, na tom, jak potřebují přilákat eh, rizikový kapitál a podobně, jak se odklonit od těch tradičních modelů. Toto bychom měli umět řádně poměřovat. A co se týče toho biznisového modelu, co se týče vyloučení lidí odebráním určitých práv. Třeba ti řidiči, kteří jsou najímáni jako OSVČ a ne jako zaměstnanci, co se týče, tady máme zkušenosti z různých zemí, Tady ta otázka přispění do sociálního zabezpečení je velice důležitá, znamená to ekonomickou výhodu. To je důležité, protože uh, pak jsou tu lidé, kteří, které si najměte za jaksi menší eh, výdaje, za menší náklady. Tam už je ta otázka zvážení toho, té váhy zátěže sociálního, zdravotního pojištění. A pak eh, další věc, která se poměřuje míra práv těchto eh, pracovníků. A musíme se začít zaměřovat na to, zda ta trajektorie kariérní těch lidí, kteří pracují on demand, protože eh, zda tu dojde k nějakému zablokování, nebo zda se budete rozvíjet dál a budete se přesouvat od těchto druhů práce k takovým stabilnějším eh, druhům práce. Ehm, na počátku ehm, se nabízejí tedy ty prekérnější pracovní pozice a otázkou je, zda lidé budou chtít tedy přecházet k těm ehm, stabilnějším. Děkuji. Pan profesor Valerio de Stefano, prosím, máte slovo. Děkuji. Na úvod bych chtěl říct, že bychom neměli očekávat čistě negativní či pozitivní náhled na zapojování technologií do pracovních vztahů. Tady můžeme to vnímat jako technologické výjimky, že určitou část života nahradí technologie, pak někdo poukazuje na to, že to způsobuje jenom to dobré nebo to špatné, ale skutečnost, že, že technologie už tvoří součást života, určitou míru regulace tu již máme a přejeme si tedy, aby v, reali, v reálu to směřování bylo pozitivní. A nyní k otázce toho, zda tedy přesvědčíme ty platformy, aby jednali a podobně. Myslím si, že každá společnost, každý podnikatel by měl plnit stávající legislativu. A pokud nějaký systém není kompatibilní, tak bychom měli zajistit změnu, ale nevím, zda v první řadě tedy je změna na straně legislativy nezbytná. V první řadě je tedy třeba plnit pravidla. Samozřejmě ne vždy tomu tak je. A v některých případech Eh, tu společnosti vidí určité narušení těch pracovních vztahů. Eh, někdy je to na úkor velkých nákladů, které musí nést. Dále, já nevěřím tomu, že technologie budou využívány pouze proto, abychom my byli autonomnější. Ostatně eh, technologie se používají i pro větší míru kontrolu, kontroly tady vidím velké propojení, a to nejenom u těch platformových ekonomik, ale i v tradičních eh, pracech. Eh, zavádějí se nejrůznější náramky, aby se mm, byla možná vysledovatelnost, dohled, kontrola určité zaznamenání, nálady, čehokoliv dalšího, co je možné poměřovat, monitorovat. A to může být v mnoha případech dobré, protože to může eh, třeba eh, v určitých oblastech eh, hodně pomoci, někde to zase může narušit, zejména tu oblast zneužívání osobních údajů. Takže je třeba zajistit, aby regulace rozšířila tento fenomén, aby se zabránilo zneužívání ale na druhou stranu zase, abychom využívali těch příležitostí, které technologie nám nabízí. A to je z mé strany vše. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Pan ne? Já bych chtěl zmínit dvě věci, které si myslím, že tady, tady se moc nemluvilo. Digitalizace, eh, o tom se mluvilo jako něčem přirozeném, že nelze dělat nic jiného, než to akceptovat, jako to, že přijde zima nebo jaro nebo jiná sezóna, že technologický vývoj znamená, že my vlastně musíme jenom řídit ty dopady. Já si také myslím, že musíme mít možnost eh, se eh, věnovat eh, možnosti volbě technologie. To je zásadní věc. To je mm, program, jakou, jakou společnost si přejeme. Zda budeme akceptovat, že, nás, že budeme vedeni něký, něčím, kdy, co, o čem se rozhoduje jinde a jakože jsme jenom e, zaměstnanci, kteří se musíme lépe snáze integrovat. V mnoha e, firmách je to realita, že, jsou neus, že, že, že jenom přímo reagují na, na algoritmus. Není to nic nového technologií. Třeba v automobilkách, když e, tam, kdy se vlastně ten člověk stane jenom součástí stroje. To je skutečně zásadní politická diskuse, která, se, která musí probíhat o volbě technologie, nejenom e, o tom, jak se adoptovat na něco, co e, se rozhodlo jinde. Pak je tady, riz, e, riz, tady rizika, příležitosti. Um, Eh, samozřejmě je to otázka eh, postavení pracujících v této oblasti. Eh, vlastně to vlastnění práce na úrovni pracovníků, ten vývoj, který už probíhá teď, vede k mm, silnému procesu individualizace práce. Eh, má to dopady zdravotní. Já jsem viděl studii, kterou eh, mm, toto má na eh, zdraví. Nejenom Bernold, ale i jinou. Ten, nové metody vlastně utrpení v práci, které vyplývají z toho, že jednak ta práce ztrácí smysl a jednak určitě ty pocit vyloučení z kolektivu pracovníků. Nevím, zda vy jste ve svých studiích také řešili tyto různé věci. No, prosím, máte slovo. L'enjeu, l'enjeu pour nos sociétés, l'enjeu pour nos politiques, Ono v podstatě. Je to výzva pro eh, sociální partnery, pro nás, politiky, abychom si vybrali, v jakém světě chceme žít. Eh, to všechno je, eh, to jsou všechno záležitosti, kde není dostatek konzultace předtím, než jsou tyto technologie zaváděny. Já si myslím, že na straně sociálních partnerů to jednání e, eh, m, mm, není velmi uspokojivý, co se týče výsledků sociálního dialogu v Evropě. A myslím si, že tady je odpor eh, k regulacím, vůli regulo- regulovat. Dávám příklad. Směrnice o podmínkách předvídatelnosti, transparentnosti v pracovních podmínek. Tam mi byla povinnost, eh, aby byla směrnice, protože kolektivní vyjednávání selhala. Takže tady to je problematika. Myslím, že v Evropě ještě nejsme eh, v na dostatečně vysoké úrovni, mm, co se týče historie, autonomie, kolektivního jednání, regulace všech forem práce, všech forem in- inovace. Mm, jistě je to zajímavé, když se mm, to podíváme z antropomorfonického hlediska robotů, které berou lidem práci a tak dále, ale eh, když se podíváme na vliv, jaký to má na organizaci, způsoby práce, zdraví, bezpečnost a tak dále, tak není to dostatečně bráno v úvahu globálně a univerzálně, ani specificky, protože firmy, sektory nejsou všechny stejné, jsou tady určité pilíře, které musí být univerzální. To se to je ten pilíř evropského práva minimálního, bychom mohli zlepšovat nebo adaptovat podle kontextu a podobně. Já si myslím, že toto, eh, tyto eh, je velice aktuální. Nedávno byla eh, zpráva ve Francii, která chtěla dávat smysl té umělé inteligenci. Třeba mluvit o smyslu, o tom, co je možné udělat, abychom Eh, orientovali to, co chceme zítra. A ve středu tohoto by měl být člověk a jeho vztah ke stroji. A mm, člověk musí zůstat mm, jaksi ve, velitelem, musí ovládat ten stroj. Eh, ta slavná černá skřínka, algoritmy fungují, aniž by se příliš někdo, jak si někdo příliš chápal ty výsledky. Takže je třeba vzdělávat inženýry také eticky, aby stroje, které eh, vyrábějí, sloužily lidem a humanitě. Nemluvím jenom o mm, nějakých postiženích, Ehm, a všech příležitostech, které jsou možné v oblasti diagnostiky zdraví, jsou tam příležitosti, ale je třeba, abychom je kontrolovali. A jak e, říkáte velmi správně, pane Kolán, je třeba, abych ty příležitosti byly maximalizovány a rizika, aby byla minimalizována. Takže připravit tyto scénáře znamená Eh, připravovat také svět zítřka, ve kterém chceme žít. Thank you, Valerio De Stefano. Děkuji, pan De Stefano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rovněž se rád vrátil k možné úloze právní úpravy, protože, jak si možná vzpomínáte, pan Gulár prostě eh, zde upozornil na to, že se to prostě může stát a my to bereme jako automatickou věc, že budeme přicházet do pracovní místa, že technologie bude vést k snižování počtu pracovních míst a zhoršování podmínek pro zaměstnance, ale my přece máme nástroje, jak například řídit nezaměstnanost, jak si poradit s hromadným propušťováním máme i směrnici, která zaručuje, že se bude vyjednávat v případě velkého propouštění či přenášení pracovních míst i jinam. Ono většinou se ale o tom na to vůbec nemyslí, ani se o tom nehovoří, že vlastně sociální dialog zde může být uplatněn i v oblasti lepšího řízení automatizace. A já se domnívám, že sociální dialog může posloužit i zvyšování transparentnosti v oblasti toho, co se bude automatizovat a pokud něco bude mizet či bude přenášeno jinam, jakým způsobem lze využít technologii eh, ve prospěch eh, budoucnosti pracovních míst. Nejde právě pouze o striktní monitorování, ale i o úvahy a o šíření osvěty. Pokud se to bude omezovat pouze na domněnku ztráty pracovních míst, lidé se to potom toho budou bát, to bude mít dopad na hospodářské výsledky, na um, přístup lidí k technologii, je třeba uvažovat i pozitivně v oblasti tvorby práva i úpravu například eh, regulativní. Děkuji. Pan Blum. Je to velice případná otázka. Musíme technologie přijmout jako danou věc? No samozřejmě, že ne, protože stále ještě jsme zde my, kdo máme otěže v rukou. Na druhé straně, co by Evropané, musíme si uvědomit, že právě technologie je jedním z těch vlivu, které, který vede ke tvorbě vyšší životní úrovně, který z nás dělá to, čím jsme. Tedy je zde mnoho důvodů, jak uvažovat o technologii kladně. Na druhé straně ale musíme uvažovat o tom, jak tu technologii regulovat. Já se domnívám, že bychom neměli regulovat technologii samotnou, nýbrž spíše ty výstupy. Čili když hovoříme například o náboru a technologických procesech, my už přece víme, že se při náboru nových zaměstnanců nesmí diskriminovat. To máme zapsáno i v směrnici, i v zákonech a tak dále. Tedy pokud někdo používá nástroje, kde přece jen prvek diskriminace je, tak je to automaticky pak ilegální, anebo zdraví a bezpečnost na pracovišti. Pokud organizujeme nějakou práci, vykonávání úlo, úkolů a už to nebude člověk, kdo to bude upravovat, nýbrž nějaký technologický program, tak je to v určitém smyslu nebezpečné. A musíme se podívat na dopady toho ve srovnání s tím, když máme živého člověka, který vše posuzuje případ od případu. Musíme se tedy na to podívat. Na druhé straně nesmíme technologii mytologizovat, nesmíme si představovat, že je to nějaká síla nekontrolovatelná. Vždy tam je někdo, kdo tu technologii příslušným způsobem nastaví, kdo ji řídí, kdo odpovídá za to, že je uplatňována. Tedy zaměstnavatel se nesmí za technologii schovávat. Samozřejmě, že někdy je za neblahé výsledky zodpovědná firma, která tu technologii nakoncipovala, ale to neznamená, že se někdo nemůže zhostit úkolu, či by neměl, aby se věci napravily. Tedy technologie je nutná pro tvorbu našeho materiálního vzestupu. Na druhé straně nevyužíváme podle mě dostatečně všech nástrojů k úpravě, k regulaci technologických výdobytků, což už zde zaznělo. Děkuji, pan Dax. Děkuji. Já chci vyjádřit souhlas s předřečníky. Technologie samozřejmě nejsou něčím jako deus ex machina. Je to přece jen výplot lidského snažení, spolupráce, je to v určitém smyslu kreativní záležitost. Chci ještě upozornit na jednu věc, která je zde takovou červenou nití v této diskusi a dotýká se i dopadu technologie na naše životy. Kognitivní propast či kognitivní mezera. Všichni si dokážeme představit v čem spočívají ty ztráty. Tam si každý z nás dokáže vytvořit více méně přesný obrázek toho, která povolání začnou mizet, kde přijdeme o práci. To jsou studie, které zde již byly citovány. Tam se ale nehovoří absolutně nic o pracovních místech, která mohou díky technologiím vzniknout. Tedy co můžeme díky techn- technologiím získat, což je opravdu kognitivní výpadek, protože na jedné straně máme poměrně dobré znalosti o stávající ekonomice a tam, kde technologie už nahrazuje člověka, na druhé straně máme velice mlhavé ponětí o pracovních trzích budoucnosti, o světě budoucnosti a toho, co člověk bude muset vykonávat, co technologie nevládne, takže musíme být opatrní, ale neměli bychom se bát. Děkuji. Děkuji, děkuji za takovýto závěr. Já se totiž domnívám, že většina toho, co zde zaznělo, byla spíše depresivní, ale tím, že jsme to dokázali uzavřít takto, tak snad bude snažší podívat se na vše podrobněji a už nehovořit tomu, nad čím se zamýšlíme fantazie, nýbrž plány. A nyní předám velení spolu předsedovi, který povede zbylou část našeho zasedání a i sama děkuji za to, že jsem měla možnost si vyslechnout všechny tyto zajímavé příspěvky do diskuse pan Olan. Studie o sociální ochraně pracovníků v rámci platformové ekonomiky. Bychom byli tedy kontinuální vzhledem k těm výzvám, o kterých jsme tady mluvili, především k sociální ochraně um, pracovníků v rámci platformové ekonomiky. Um, máme tady um, no, přáli bychom si, aby proběhla studie v této oblasti. Eh, to je mm, proběhla celá řada pohovorů s experty, s pracovníky, takže nám to umožnilo dospět k určitým doporučením, které byly formulovány v oblasti ehm, v tomto sektoru, který eh, roste. Já navrhuji, abych dal slovo autorům této studie, každému na 10 minut – pan Christopher Ford, Mark Stewart. Takže pan Ford, eh, můžete si vzít přímo slovo. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity to present. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost zde prezentovat naše zjištění. Zadavatelem studie, jak už jste řekl, byly instituce, aby zjistili více o podmínkách a prostředí v rámci platformové ekonomiky, rovněž reflektovat nějak rostoucí zájem o tento typ hospodářské aktivity, zvýšenou flexibilitu zaměstnanců a, tak jak kolegové už i naznačili, možná případný potenciál nových pracovních míst. Jde o situaci zaměstnanců v rámci platformové ekonomice rovněž a rovněž i určitý nejasný právní status. Zda jsou to hm, spíše osoby eh, samostatně vydělečně činné či zaměstnanci, či mají ještě jiné postavení a zda jsou ehm, krytí nějakou sociální ochranou, či by měly být. Takže to byly všechny ty otazníky a zde mám ještě Marka Stewarta a tam bylo ještě šest dalších spoluautorů z té Lídské univerzity. Důležité je uvědomit si, že mm, několik z těchto výzev už bylo rozpoznáno a komise nedávno přijala návrh na doporučení rady k přístupu k sociální ochraně eh, pracovníkům, ale i osobám samostatně výdělečně činný, což by mělo uh, Eh, rozšířit přístup k sociální ochraně. Pak máme směrnici o transparentnosti a předvídatelných pracovních podmínkách, která už hovoří o nutnosti ochrany eh, těch zaměstnanců v těch prekariátních eh, odvětvích a týká se celé řady pracovníků, o nich zde budeme rovněž hovořit. Abychom lépe pochopili, jak se v nedávné době začala vyvíjet platformová ekonomika, mm, tak se musíme nejdříve podívat na to, jak se na to téma spekuluje, jak se uvažuje o definicích. My jsme se se vším seznámili, rovněž s těmi pohony růstu platformové ekonomiky. A na čem nám záleželo nejvíce? Zkusit vyhodnotit jak přednosti, tak i výzvy pro zaměstnance a i dopady na sociální ochranu. Vše bylo provedeno na základě úkolů tohoto výboru v loňském roce. Prostudovali jsme příslušnou literaturu, provedli jsme i právní přeskum a zároveň jsme provedli i průzkum mezi 12 platformových zaměstnanců, například Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Crowdflower a Microworkers a celou řadu máme ještě odpovědi z jiných eh, mikrofirem. Eh, Pak ještě 50 i řízených eh, pohovorů se zainteresovanými stranami. Tady máte ty státy vyjmenované, představitele odborových svazů, odvětví, tvor, rozhodující činitelé při tvorbě politik a tak dále. První věc, než váš seznámíme se závěry studie. Snažíme se lépe pochopit, oč jde při definici. Jak my definujeme určité záležitosti. Tam zatím se hovoří o překrývání určité podoby pracovního nasazení. Když se hovoří o platformové ekonomice, tak se to někdy pojmenovává i gig economy, sdílená ekonomika, kolaborativní ekonomika, s tím, že ta sdílená ekonomika a kolaborativní ekonomika mají spíše kladný nádech, naopak gig economy a e, ta, mm, ty jiné pojmy mají spíš negativní e, nádech. My jsme si zvolili platformovou ekonomiku, což znamená jakýkoliv vznik zaměstnaneckého či pracovního poměru na základě digitální platformy, což jsou například e, s řidiči v rámci Uber, ale Airbnb jsme do toho nezahrnuli ani podobné například nájmové platformy. Takže často se tomu, čím se zabýváme, říká i crowd economy. Zdá se, že 1 až 5 evropské populace si vydělávala v nějakém období svého života právě díky platformové ekonomice, ono to kolísa, ale tak to se zdá, že to vypadá. Pravá sdílená ekonomika je však mnohem užší pojem a je mnohem menší svým rozsahem. Například otevřené eh, platformy tvorby eh, webových stránek a tak dále. Spíše tedy se jedná o čistě platformové získávání pracovních zakázek a tam se to rychle a překotně zvyšuje, ten, tam ty možnosti. Tady nejdříve zjištění. Snažili jsme se podchytit uh, taková hlavní hesla, ty motivy, které se objevily na základě těch 1200 odpovědí. Nejdříve, proč se zdálo, že je práce získaná díky platformě výhodná. Mnozí z nich popisují tuto záležitost jako dodatečný příjem, kromě nějakého zaměstnání, které už mají. Uh, Jiní poukazovali na možnost pracovat z domova, čili někdo, kdo eh, pracuje na Clickworkeru či Amazon Mechanical Turk, právě si volí tento typ práce, protože preferují práci z domu. Mnozí hovoří i o časové flexibilitě. To se zdá, že je jedním z klíčových faktorů, který je vnímán jako výhodný. Další dvě záležitosti zde vyjmenované poukazují spíš na problémy či zádrhele. My jsme pokládali celou řadu otázek týkající například spokojenosti s pracovním nasazením díky platformám. Uh, takže plat, platově tam je uspokojení velice nízké. Ono často to souvisí i s tím, že se tam musí vynakládat poměrně mnoho času a za poměrně malé množství peněz. Mnozí museli kromě této platformové práce mít i jiné zaměstnání. Proto jsme zjistili, že pouze čtvrtina zaměstnanců souhlasila, že byli že souhlasí a že jsou spokojeni s úrovní toho, jak jsou placení a rovněž velice malé procento vyjadřovalo spokojenost s potenciálem, s vyhlídkami další kariéry čtvrtina respondentů byla vysoce závislá na tomto typu práce, tedy více než 50% jejich příjmu pochází právě z práci na platformě či prostřednictvím platformy. My jsme použili techniku takzvaných latentních klastrů, kde jsme se snažili za, na základě určitých proměnných eh, seskupit naše respondenty, tyto tedy platformové pracovníky, do takovýchto mm, koncepčně oddělených skupin. Tedy takzvaní random surfers, to jsou příležitostní pracovníci, většina má ještě jinou práci, nejsou závislí na práci na té platformě, pouze 5% tedy z pohledu výdělku, ale asi třetina z nich na druhé straně má určité finanční potíže, tedy eh, má problém s tím, jak pokrýt všechny své výdaje z měsíce na měsíc. Pak máme tu střední skupinu těch je další třetina, většina z nich, ale ne téměř všichni, má ještě jinou práci a na práci prostřednictvím platformy jsou středně závislí. Ehm, a asi třetina z nich stále ještě finančně ehm, bojuje se svým rozpočtem. Pak máme pracovníky, kteří jsou závislí na platformě. Těch je asi čtvrtina, pouze několik málo z nich mají nezaměstnání, jsou vysoce závislí na platformě, která jim skýtá práci a mají velké finanční potíže. Tedy závěrem bych rád upozornil na určité výzvy v této oblasti. Zde bych řekl, že se to dá shrnout do následujících motivů. Je tam zvýšené riziko té, toho prekérního aspektu, toho velice zranitelného aspektu práce. Většina tedy mm, pracovníků je závislá na práci pod střednictvím platformy, ale čím byli závislejší, tím menší, nižší byla jejich sociální ochrana, protože tím menší možnost měli si najít jinou práci, která vůbec nějakou sociální ochranu poskytuje. Dá se na to nazírat různými způsoby. Jednak jejich status nezávislého dodavatele znamenal, že formálně jsou vyloučeni z mnohých podob sociálního zabezpečení zabezpečení. Ale v praxi byli rovněž vyloučeni a to z důvodu například velice nízkých příjmů či případně počtu hodin které propracovali. Druhá věc, na kterou bych rád upozornil, je ta, že tam, kde lidé měli jiné zaměstnání, tak to byl často standardní nějaký zaměstnanecký poměr, eh, případně ehm, se jednalo o standardní nějaký, nějakou standardní sociální ochranu, takže tam se zdá, že opravdu ta sociální ochrana zatím je poskytována pouze eh, v tom tradičním světě, nikoli v tom netradičním ale i tam mnozí nebyli chráněni důsledně. Někteří z nich měli jiné zaměstnání sice, ale to rovněž bylo časové, případně nejisté, takže tam se to snoubí i s typem zaměstnání v regulární ekonomice, které rovněž nebylo nějak zvlášť uspokojivé. Rozšíření sociální ochrany. My se snažíme od začátku upozorňovat na určité jevy, které by měly zlepšit toto pracovní prostředí prostřednictvím platform a právě i tam je ten aspekt zlepšování sociální ochrany. Je třeba reformovat sociální zabezpečení, aby se to týkalo jak pracovníků, kteří získávají práci prostřednictvím platform i jiných typů netypického zaměstnání. Mnozí nemají ani přístup k sociálním právům, kontinuita jejich zaměstnání je spochybňována, oni často přecházejí z jedné platformy na druhou, což znamená, že i ta ochrana je nejistá či nedetvinovaná. Status základních práv by měl platit pro všechny občany, ať už jsou zaměstnání jakoukoliv formou. To by pomohlo, protože pracovníci a zaměstnanci, kteří oficiálně nemají status, zaměstnance či pracovníka, by rovněž měli mít právo na určitou základní podobu ochrany. Co jsme zjistili, je, že v různých zemích se situace liší, rovněž i z pohledu poměru platformových zaměstnanců a bylo by dobré nastavit alespoň nějakou základní ochranu celoevropsky a pak by to mohlo být stát od státu doplňováno. A poslední věc potřebujeme více poznatků. Například Národní statistické agentury by měly zhromažďovat více informací o počtu pracovníků v tomto odvětví a rovněž bychom měli zajistit, že i platformy sdílejí informace, poskytují informace o tom, kolik mají pracovníků a jaké tam jsou pracovní podmínky. Abychom dokázali zajistit lepší ochranu i pro pracovníky platform, tak je třeba do toho zapojit i například družstva, odbory, prostředníky, kteří by měly reagovat příslušným způsobem i na tento nový jev na pracovním trhu a měly by přijít s novým způsobem, jak reprezentovat tyto pracovníky. My vám děkujeme za příležitost prezentovat svou práci a rádi odpovíme na jakékoliv otázky v té oblasti. Děkuji za vám vši prezentaci, děkuji za zprávu. Já musím říci, že jsem, že mluvím také jménem kolegyně, která se velice eh, aktivně zabývá celým, celou tu tematikou platformové práce. My jsme mm, rádi. Eh, jenom abych eh, zmínila, co se skutečně tedy děje. To skutečně um, dostatek dat se často zmiňuje Eh, v tomto výboru v diskusích s komisí. Um, my často nevíme, tedy zda s něčím um, přijít. Eh, jedna věc je potřeba, aby politické kroky ovlivňovaly rozvoj platformové ekonomiky udržitelným způsobem. A uh, rozdílné, stejně rozličné jako v tradiční ekonomice. Ale když se na to podíváme zblízka, tak se tam najde i hodně podobností. Um, regulační um, cíl Mm, zajišťovat stejná práva a povinnosti pro všechny aktéry. Um, firmy by neměly být schopny minimalizovat své povinnosti vůči pracujícím a získat konkurenční výhody tím, že budou obcházet a jak to odpovídá nové realitě a zajistit, aby nadcházející legislativa byla inkluzivní, co se týče nových flexibilních forem práce. Nicméně můžeme zajít ještě dál, žádat o mm, standardy pro platformovou ekonomiku. Je tady studie nadace Friedrich eh, eh, Harta, která ukazuje, že ten přístup, evropský přístup není jenom nejlepší eh, mm, padat. Moje otázka byla, že ta, ta studie trošku um, trošku váhá vzhledem specifické legislativy na evropské úrovni, jestli um, to můžete trošičku Eh, osvětlit. Další věc se říká klasifikace vztahů zaměstnanci, protože to je klíčové pro platformy ekonomiky, kdy se považují mm, pracující tedy za eh, OSVČ. Vidíme, že je tady um, ehm, zůkazové břemeno na pracovníkovi. Eh, ti jsou asi nejslabší v těchto vztazích a proto možné řešení by bylo, vztah by byl se týkal eh, toho poměru mezi pracovníkem a tou platformou, abychom nezatěžovali toho eh, pracovníka, ale tu platformu tím důkazním břemenem. Platforma je schopná poskytnout důkazy o skutečném vztahu a tento eh, vůči pracovníkovi s nutnými mm, prostředky, jak to uplatnit. Myslíte si, že by to bylo proveditelné řešení? Diskutovali jste o tom v kontextu té studie? A nebo do jaké míry to zlepší sociální situaci pracovníků v platformové ekonomice a jsme schopni se tedy obejít bez e, změny toho důkazního břemene. Tomních slub, smluv, tedy otázka toho, jak tuto situaci vylepšit. Takže já bych je, my, když jsme jako výzkumníci vypracovávali tu zprávu, tak samozřejmě jsme vedli rozsáhlé debaty o jednotlivých těchto bodech, o uh, klasifikaci správního hlediska, také o možných reakcích eh, z strany EU. Máme eh, práv,